Dear colleagues. Vážení kolegové, máme tu pana komisaře a já si myslím, že je na čase začít. Můžeme začít prvním bodem pořadu jednání, kterým je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, může být návrh pořadu jednání schválen beze změn. Druhým bodem je schválení zápisu ze schůze 14. prosince, 21. ledna a 16. 17. března. Pokud nejsou žádné námitky, pokud nebudou podány do konce schůze, budou zápisy považovány za schválené. Sdělení předsedy. První sdělení se týká eh, mise k potravinářskému a veterinárnímu úřadu do Irska. Zápis eh, z této mise je k dispozici ve složkách k této schůzi. Tlumočení je dnes k dispozici ve 21 jazycích a jako vždycky dokumentace k dnešní schůzi je dostupná elektronicky přes aplikaci e-meeting a tato schůze bude přenášena na internetu. Teď můžeme přejít ke čtvrtému bodu pořadu jednání, kterým je výměna názorů s panem Carmenu Velou, komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov. Je to v rámci strukturovaného dialogu. Nejprve bych chtěl přivítat pana komisaře do našeho výboru. Jak víte, jeho dnešní návštěva eh, pro spadá do rámce strukturovaného dialogu mezi naším výborem a komisí. E, doufáme, že se doslechneme informace o implementaci pracovního programu na rok 2016 a o vašich prioritách po roce 2016. Zejména by nás zajímaly informace o vašem návrhu podporovat zelený růst, e, včetně samozřejmě balíčku e, oběhového hospodářství. A také o něco o vašem návrhu na plnění agendy 2030 2030 pro udržitelný rozvoj a také e, o kontroly vhodnosti směrnice Nature. Zajímá nás také e, Evropský akční plán eh, boje proti obchodování s volně žijícími druhy, také Evropský akční plán o odlesňování a eh, znehodnocování lesa a také vaše názory na probíhající legislativní akty, jako je směrnice o národních emisních stropech a nebo Minamatská úmluva o rtuti. Chtěl bych, vás, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste k nám dnes přišel a dám vám nyní slovo, abyste mohl promluvit na úvod a poté začneme s debatou s našimi kolegy. Děkuji vám. Děkuji, Giovanni. Přeji eh, dobré odpoledne váženým poslancům a kolegům. Eh, jak eh, jste říkali, přešel bych rovnou k hlavním bodům našeho programu a pokud mi z projevu něco vypadne, můžeme o tom diskutovat později. Možná si vzpomenete, že při svém slyšení v této instituci v září 2014 jsem prohlásil, že sedmý environmentální akční plán bude mým hlavním hlavním eh, řídícím rámcem. Sedmý environmentální akční program žádá od komise, aby konala eh, v celé řadě oblastí. A já se jim eh, pozorně řídím a mohu s radostí oznámit, že jsme na dobré cestě, pokud jde o devět prioritních cílů tohoto programu. Já musím říci, že se mohu těšit skvělým pracovním vztahům s vámi, jakožto jednotlivci i s vaší institucí obecně. Sedmý environmentální akční plán může být značným přínosem eh, k deseti prioritám předsedy Junckera. Eh, proto se soustředují zejména eh, na tři hlavní oblasti. První z nich je zezelenění ekonomiky, druhé je lepší propojení s občany a třetí je realizace. Za tři, Tyto tři oblasti pojednám postupně, ale nejprve bych chtěl zauvažovat o dvou důležitých vývojích v druhé polovině roku 2015. Tady mám na mysli agendu udržitelného rozvoje 2030 společně s Mezinárodní dohodou o klimatických změnách na COP21 v Paříži. Tyto dvě události jsou hlavními milníky globálního úsilí o větší udržitelnost. K agendě 2030. Evropská unie sehrála vůdčí roli při dosažení takto ambiciózního výsledku, kterým jsou vyjednávání o agendě 2030. I nadále jsme odhodláni sehrávat vůdčí roli v implementaci a monitorování 17 cílů udržitelného rozvoje a 169 dílčích cílů. Jak víte, v pracovním programu Komise na rok 2016 plánujeme iniciativu, eh, kterou budou další kroky k udržitelné evropské budoucnosti, eh, která bude svazovat implementaci eh, SDG s revizí Evropy 2020, tak aby byl zajištěn ekonomický růst a sociální a environmentální udržitelnost. Budeme pracovat ve dvou krocích. V průběhu letošního roku předložíme sdělení, které bude mapovat e, interní i externí politiky implementace SDG a související iniciativy, e, jako je revize Evropského koncenzu rozvoje anebo práce Eurostatu e, při monitorování udržitelného rozvoje. Po této práci se obrátíme k přípravám strategie po roku 20, 2020. Eh, rádi bychom, aby tento proces byl co nejinkluzivnější, aby nemobilizoval pouze eh, celou komisi, ale také, aby stavěl na vašich zkušenostech a na zkušenostech dalších aktérů. První nástin tohoto procesu ve formě voleb jednotlivých alternativ by měl být prodiskutován na kolegiu komisařů v červenci letošního roku. Dále k zelenému růstu. Zajistit udržitelnost našich ekonomických aktivit není nutná podmínka jen k tomu, abychom splnili eh, rozvojové cíle udržitelnosti. Je to nutnost, abychom, aby Evropská unie eh, mohla eh, čelit dlouhodobým výzvám. Dává to smysl pro Evropu, která je chudá na přírodní zdroje, ale bohatá na kvalifikaci a znalosti je zapotřebí získat co největší přidanou hodnotu z každého kilogramu materiálu a z každého džaulu energie, aby e, naše ekonomika měla tuto hodnotu co nejdéle. Proto mou první prioritou je posílit e, podporu zeleného růstu v Evropě. Evropská unie je už teď světovým lídrem v této oblasti, ale potenciál k dalšímu zlepšování je tu obrovský. Poslední údaje z našeho Resource Efficiency Scoreboard ukazují, že produktivita zdrojů se e, stabilně zlepšuje za posledních deset let a zjišťujeme trendy, které směřují e, směrem k udržitelnosti. Stále ale ještě nás čeká dlouhá cesta, než zcela oddělíme využívání zdrojů od e, ekonomického růstu. Zelený růst v rámci strategie Evropa 2020 znamená snižovat náklady náklady na materiály a škodu na životním prostředí prostřednictvím efektivnějšího využívání zdrojů a prostřednictvím inovací, čímž eh, bude posílen růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst. To eh, je přesně smyslem oběhového hospodářství. My jsme eh, loni v prosinci splnili závazek z pracovního programu, když jsme přijali novou strategii oběhového, oběhového hospodářství. Pokud bude plně implementována, eh, bude to vlastně situace trojí výhry pro společnost prostřednictvím úspor evropských podniků, vytváření pracovních míst a snižování snižování environmentálních tlaků, včetně uhlíkových emisí. E, cílem je nyní e, připravit různé aspekty, jednotlivé aspekty tohoto balíčku. Implementace akčního plánu probíhá. E, v loňském roce jsme zveřejnili výzvy v rámci programu Horizont 2020 pro průmysl 2020 v oběhovém hospodářství a komise schválila svůj návrh o online prodeji zboží. A před měsícem, konkrétně 17. března, jsme představili zrevidované nařízení o hnojivech, které obsahuje i opatření e, na zlepšení přístupu na trh pro organická a e, pro organická hnojiva a hnojiva založená na bioodpadu. Nyní připravujeme nový pracovní plán ekodesignu a zabýváme se energetickou účinností produktů, ale také jejich e, opravitelnosti, trvanlivosti a recyklovatelnosti. Abychom mohli sledovat implementaci tohoto plánu, e, balíček stanovuje, že bude vydána zpráva o pokroku pět let po jeho přijetí. Nicméně e, se diskutuje o pravidelnějším e, informování členských států Evropského parlamentu a dalších aktérů. Diskuze o legislativních návrzích o odpadu začaly dobře. Reakce členských států v pracovní skupině Rady jsou zatím pozitivní. Já se těším na eh, aktivní eh, jednání o tomto tématu s vámi. Počínaje zprávou vaší zpravodajky Simony Bonafé, eh, která má být předložena v květnu a schválena vaším výborem v listopadu. Můj tým v komisi už nyní vysvětluje návrhy a už proběhly přípravné schůze se Simonou a jejími zaměstnanci, jakož i se stínovými zpravodaji. Nabízíme vám plnou spolupráci a technické, technické poradenství v následujících měsících. Odpad v moři je také otázkou, na které nám velice záleží. Je zapotřebí přístup, který by řešil problematiku odpadu na souši i na moři. Už nyní existuje mnoho eh, dobrých iniciativ, jako je čištění pláží, eh, vytahování odpadů z moře i eh, akce na odstranění eh, igelitových tašek na jedno použití. Tyto snahy je potřeba koordinovat tak, aby byly co nejefektivnější. Jak víte, odpad je jenom jednou částí toho cyklu a chceme-li dosáhnout zásadnější transformace naší ekonomiky, bude zapotřebí významných a zacílených investic. Chtěl bych tedy také zmínit, že letošní zelený týden na konci května eh, bude zasvěcen tématu investice do zelenější budoucnosti. Eh, musíme zajistit, aby finanční systém eh, se postaral o udržitelný rozvoj a aby nám pomohl dosáhnout závazků eh, učiněných v loňském roce v Paříži a v New Yorku o agendě 2030 a také o akčním plánu oběhového hospodářství. Jsem rád, že parlament se proaktivně zapojuje do programu Zeleného týdne a já velice rád uvidím tolik z vás, kolik jen bude možné na této akci. Pokud jde o přírodní kapitál, biodiverzita je zdrojem sama o sobě. Přestože není vždy tím nejviditelnějším, eh, pak národní kapitál a služby ekosystému, jako je čistá voda, opilování a eh, zemědělská produktivita z kvalitní půdy, jsou základem naší ekonomiky a naší společnosti a jsou nutnou podmínkou eh, trvalého růstu, sociální soudržnosti a blahobytu. Pokud nebudeme naše ekosystémy eh, patřičně spravovat, pak přijdeme o tyto zdroje. A potom stojí spoustu peněz a času eh, nahradit je umělými řešeními. Ochrana a rozšiřování našeho přírodního kapitálu není náklad, je to úspora, je to investice do udržitelnější budoucnosti. Revize v polovině období eh, strategie biodiverzity a následné závěry Rady a zpráva Evropského parlamentu, to vše vysílá konzistentní signál eh, v tom smyslu, že je kriticky důležité posílit naše úsilí o naplnění eh, evropských cílů biodiverzity do roku 2020. Do tohoto data nám zbývají čtyři roky, ale stále ještě není jisté, že je naplníme bude zapotřebí koherentnější politika. Sektory jako zemědělství a lesnictví, které dohromady pokrývají 80 území Evropské unie, e, jsou e, středobodem řešení, e, které, mají, které má zabránit další ztrátě biodiverzity. Někdy se říká, že co se nedá změřit, to se nestane. A my musíme mít lepší přehled o hodnotě přírody, zviditelnit ji a posílit jejich chápání a vnímání, integrovat ji do plánování a rozhodovacích procesů v Evropské unii. Důležitým konkrétním krokem v boji proti jedné z hlavních příčin ztráty biodiverzity v Evropské unie bylo přijetí eh, nařízení o eh, invazivních nepůvodních druzích. Jak víte, eh, komise neplýtvala časem při sestavování prvního seznamu druhů které jsou v Unii důvodem k obavám a možná, že někteří z vás se domnívají, že nám to šlo příliš rychle. Nyní eh, provádíme přípravné práce, abychom mohli v průběhu letošního roku tento seznam eh, aktualizovat. Eh, pokud jde o legislativu Nature a kontrolu vhodnosti, my představíme následné kroky v průběhu letošního roku. Jak jste možná viděli, Toto téma se těší rekordní úrovni zájmu mezi občany i zainteresovanými stranami. V konzultacích jsme obdrželi více reakcí než u TTIP, což ukazuje, že lidem na přírodě záleží. Rozhodnutí provést kontrolu vhodnosti eh, u těch dvou eh, směrnic Nature eh, je dokladem toho, že tyto legislativní akty už jsou v platnosti mnoho let a že je na čase prověřit, zda fungují a zda by mohly fungovat lépe. Kontrola vhodnosti nám umožní pochopit, co funguje, co nefunguje a proč. Nyní jsme v posledních fázích této kontroly a její výsledky představím na konferenci o přírodě v Evropě, kterou organizuje Nizozemí na konci svého předsednictví. Později v roce 2006 komise hodla navrhnout konkrétní akce jako následné kroky k této kontrole vhodnosti, tak jak jsme prohlásili v pracovním programu komise na rok 2016. Dnes, e, obávám se, tedy nemohu oznámit závěry e, e, této kontroly, protože ještě není dokončena. Chci ale říci jasně, že nehodlám navrhnout žádné snížení cílů této legislativy, která je středobodem evropské politiky životního prostředí. Jak už zmínil Giovanni, eh, očekává se ode mě také, abych podal informace o obchodu s volně žijícími druhy. Eh, nejen, že se snažíme zakonzervovat druhy a habitaty v Evropské unii. Eh, celosvětově jsme svědky dramatického nárůstu obchodu s volně žijícími druhy. Čísla jsou šokující. Přes 20 tisíc afrických slonů bylo ilegálně uloveno jenom v roce 2013, zatímco 1338 nosorů životorožců bylo v loni zabito. Obchod s volně žijícími druhy nejen ničí krásná zvířata a ohrožuje druhy, ale zároveň e, je to zločinný způsob získávání financí, e, který bere chudým komunitám v rozvojových zemích e, jejich živobytí. Nemluvě o lidské tragédii, vzhledem k tomu, že čím dál více strážců národních parků je zabito při ochraně druhů, na které pytláci cílí. Komise zareagovala 26. února všeobecným a solidním akčním plánem proti obchodu s volně žijícími druhy. E, to je důležitý milník, který zároveň odpovídá na výzvu Evropského parlamentu, aby Evropa v této oblasti dělala více. První reakce členských států na tuto iniciativu jsou pozitivní a očekáváme, že Rada pro životní prostředí schválí náš akční plán na své červnové schůzi. Eh, proto se těším na zprávu vašeho výboru. Akční plán obsahuje mnoho závazků. Všechny jsou důležité a je nutné, aby byly implementovány za dodržení stanovených časových lhůt, tak aby došlo k pokroku e, v terénu. Začali jsme na tom pracovat a budeme společně s členskými státy diskutovat o tom, jak nejlépe e, přistoupit k implementaci. Další důležitou akcí je konference smluvních stran e, úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES. Ta se bude konat v září. Počítáme s vaší podporou, která je zásadní proto, aby Evropská unie eh, mohla vést celosvětové snahy eh, zastavit eh, obchod s volně žijícími druhy na mezinárodní i domácí úrovni. Zapojení občanů. Kromě toho že eh, naši občané jsou klíčovou součástí udržitelné ekonomiky v dlouhodobém horizontu, eh, pak jsou také, eh, pak také mají zájem o politiku životního prostředí, protože ta se dotýká mnoha aspektů jejich každodenního života. Při slyšení na funkci komisaře jsem explicitně zmínil jako jedno ze svých ze svých priorit ochranu evropských občanů před tlaky souvisejícími s životním prostředím a před zdravotními riziky. Zdravé životní prostředí je zásadní pro zdraví a blahobyt občanů a evropská legislativa hraje zásadní roli v přinášení výsledků. Dnes přes 99 pitné vody v Evropské unii eh, je bezpečných díky neustále se zlepšující implementaci evropské směrnice o kvalitě pitné vody. Bohužel eh, totéž se nedá říci o kvalitě vzduchu, eh, který většina lidí v Evropské unii dýchá. Balíček komise o e, kvalitě čistého ovzduší e, má za cíl drasticky snížit počet předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší v Evropě a také e, výrazně snížit respirační choroby, což by přineslo úspory až 140 miliard euro na, na náklady na zdravotní péči do roku 2030. Chtěl bych ocenit práci kolegyně Julie Gerling a stínových zpravodajů, eh, kteří se pokusili dosáhnout dohody v prvním čtení o směrnice o národních emisních stropech. Pokud se nám podaří dosáhnout výsledku, eh, který sníží počet předčasných úmrtí způsobených špatným ovzduším alespoň na polovinu, eh, pak tím ukážeme, jak umíme být efektivní při plnění environmentálních a zdravotních cílů. Ratifikace Minamatské umluvy o rtuti eh, také přinese eh, jasné environmentální i zdravotní výhody. Tím, že způsobí zásadní pokles rtuťových emisí do ovzduší na celém světě, eh, a tím, že tedy bude méně lidí vystaveno rtutí na celém světě i v Evropské unii. E, také tato úmluva e, zastaví globální výrobu a obchod s většinou produktů, které nyní obsahují rtuť a zakáže nové využívání rtuti v produktech a v průmyslu v Evropské unii, pokud to nebude e, nezbytné pro ochranu zdraví a životního prostředí. To, co komise navrhla na začátku února, znamená, že Evropská unie bude i nadále světovým lídrem, pokud jde o rtuť. Je důležité, abychom dokázali ratifikovat tuto úmluvu, než vstoupí v platnost, nejpozději na počátku roku 2017. To si bude žádat rychlou práci spolu zákonodárců a my hodláme tuto snahu ze všech sil podporovat. Kromě rtuti eh, mají občané obavy také z chemikálií vzhledem k jejich potenciálnímu dopadu na zdraví a životní prostředí. Revize REACH z roku 2017 a kontrola vhodnosti veškeré chemické legislativy poskytne mnoho podnětů pro strategii eh, v roce 2018 pro netoxické životní prostředí. To je strategie, která je plánována v sedmém EAP. Hodlám eh, prokázat, že eh, zaměření na vytváření růstu a pracovních hodnot nijak neohrožuje současnou eh, ochranu životního prostředí ani o ochranu budoucí. To jsou aspekty, které musí jít ruku v ruce. Všechny tyto přínosy, udržitelný růst, zlepšení zdraví a blahobytu a snížená rizika eh, mohou být zrealizovány pouze pokud politiky a legislativa, kterou vyvíjíme a schvalujeme, budou patřičně implementovány. Znamená to zabývat se eh, nedostatkem v implementaci, pokud jde o evropskou environmentální legislativu a zajistit, aby třetí země přikročily také k ambiciozním krokům. Jde o to zajistit, aby nástroje, které máme k dispozici k plnění těchto cílů, byly e, aktuální a vhodné ke svému účelu. E, bereme tyto cíle vážně. E, už jsme provedli hodnocení několik a legislativních aktů týkajících se životního prostředí a několik dalších hodnocení probíhá. E, už jsem zmínil kontrolu vhodnosti směrnic Nature. E, další důležité hodnocení je horizontálnější a týká se e, podávání zpráv o životním prostředí. Cílem je, aby zprávy byly jasnější, včasnější a aby bylo snazší je vypracovat, což by se mělo projevit na lepších výsledcích v terénu a na nižší administrativní zátěži pro podniky. Konzultace se zainteresovanými stranami už nyní přinesla mnoho pozitivních nápadů a těšíme se na dosažení výsledků v roce 2017. Úkolem komise je dohlížet na správnou implementaci evropské politiky a legislativy a nebudeme váhat s použitím eh, pravomocí vymáhání, které jsou komisi dány smlouvami eh, tam, kde to bude nutné. Je ale samozřejmě lepší, pokud k žádné potřebě zahájit řízení pro porušení povinností nedojde. Dalším doplňkovým řešením je sledovat pokrok a posilovat řešení problémů s členskými státy při plnění stávajících a nových závazků. Proto vyvíjíme eh, revizi environmentální implementace, zkrátka EIR. Eh, e eh, tento nástroj by měl poskytnout strategický přehled výkonnosti členských států, což by um, umožnilo informovaný dialog a hledání efektivních řešení, eh, pokud možno předtím, než dojde k porušení evropského zákona. Eh, tato revize bude mít za cíl eh, zvýšit naše sdílené povědomí o existujících nedostatcích v implementaci v evropské politice a to v každém členském státě. Cílem je také poskytovat nová řešení, jakožto doplněk k vymáhání práva. Dále má za cíl zabývat se prvotními příčinami těchto nedostatků a stimulovat výměnu osvědčených postupů. Jako první krok eh, by měly zprávy jednotlivých zemí připravovat půdu pro bilaterální dialogy mezi komisí a dotyčným členským státem, což umožní diskuze na vysoké úrovni o jakýchkoliv závažných nedostacích implementace, které jsou společné několika členským státům. Myšlenka EIR e, není nová. E, podobné přehledy už existují mnoho let v dalších politických oblastech, jako je jednotný trh, digitální ekonomika, malé a střední podniky, daně, ochrana spotřebitele. A v těchto oblastech e, se poměrně osvědčily. Do konce roku 2016 hodlá komise také připravit iniciativu týkající se přístupu ke spravedlnosti. Ta bude mít podobu eh, interpretačních pokynů k rozsudkům eh, Soudního dvora Evropské unie, eh, které už byly vyneseny k tomuto důležitému tématu. Tyto pokyny pomohou členským státům, národním soudům a občanům i e, nevládním organizacím lépe zvládat e, právní e, problémy. K mezinárodním vztahům. Lepší životní prostředí v Evropě, e, to je něco, čeho nelze dosáhnout pouze akcemi v Evropské unii. Potřebujeme, aby i třetí země konaly, aby se posunuli k modelům kruhového hospodářství, aby přijali vysoké standardy životního prostředí a přidali se k nám v boji proti obchodu s volně žijícími druhy a e, v ochraně lesů jakožto zdroje biodiverzity. Hodlám posílit dialogy o životním prostředí s klíčovými partnerskými zeměmi a mezinárodními organizacemi. V letošním roce budou k tomu dvě důležité příležitosti. Bude to UNEA 2 a e, konference smluvních stran úmluvy o biodiverzitě a obchodu s ohroženými druhy. Chtěl bych ale dělat více a postarat se zejména o to, abychom aktivně podporovali e, účinné využívání zdrojů a oběhové hospodářství prostřednictvím G7 a bilaterálně. Chtěl bych také e, ještě zmínit sdělení o politice pro Arktidu. Konkrétně k Arktidě bych chtěl říci, že eh, zachování jejího životního prostředí zůstává jednou z priorit eh, evropské politiky pro Arktidu. Nadcházející sdělení o Arktidě zdůrazní důležitost udržitelného rozvoje v tomto regionu. Jakmile bude přijato, je potřeba, aby eh, se proměnilo v konkrétní kroky a já počítám s vaší podporou a aktivním zapojením. Závěrem bych chtěl říci, že se těším na další spolupráci v zájmu eh, zdraví našich lidí a naší planety. Strategický rámec je již zavedený a nyní se musíme soustředit na implementaci toho, na čem jsme se dohodli, jak mezinárodně, tak na eh, evropské úrovni. To znamená e, zapojit SDG do našich vnitřních i vnějších politik, realizovat balíček oběhového hospodářství a naplnit cíle sedmého e, environmentálního akčního programu. Já i vy chceme, aby naše děti a vnoučata žili ve světě s čistým vzduchem a čistou vodou e, aby mohli jíst jídlo, o kterém vědí, že je pro ně dobré, aby užívali produkty, které jsou bezpečné a energii, která je čistá, aby žili ve světě s hojnou a různorodou přírodou, z níž se naučíme ničím neplýtvat. K tomu nás čeká hodně práce, ale eh, domnívám se, že můžeme žít dobře v rámci možností naší planety. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za vaši podrobnou prezentaci. Nyní začneme První kolo řečníků, nástupci politických frakcí, Karl-Heinz Florence za EPP dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Nejprve vám chci poděkovat, že jste dodržel první pravidlo a při prezentaci který eh, jste nám slíbil tady při slyšení, že budete sem chodit pravidelně a tady vám eh, chci skutečně vzát, vzdát hold v tom, že to děláte a nám se to velice líbí. My jsme, já jsem vás velice mm, pečlivě post, poslouchala, pak mě napadlo, že nyní je všechno báječné a slunce svítí nad ekologickou politikou. Nicméně já jsem jeden z nejstarších ekologických politiků tady a um, slyšel už jsem toho tady tolik, že ne všemu věřím já. Tedy věřím ve vaší prezentaci, že ten fitness check skutečně mm, vážně plánujete, ale když se podíváme na um, šetření eh, ekologické agentury, tak pak vám už nebude chutnat ani snídaně. Celá řada zemí, včetně té mé, které ještě ani nezačaly implementovat evropská pravidla. A když tyto státy nebudou postaveny pod tlak zvenku, aby to udělali alespoň to nejjednodušší, my nemusíme mluvit jenom o Bulharsku nebo Rumunsku. Podíváme se jenom do sousedství na jižní státy, tam to také vypadá všelijak. V mé zemi E, také řada věcí není v pořádku. Pane komisaři, vy skutečně musíte se položit otázku, jak to vypadá s tou směrnicí, která eh, předepisy do roku 2020 pod 50 Jak daleko jsme se dostali? To je špatné. Já ani nevím, jak to vypadá s tou recyklací protože jsou různé definice recyklování. Potřebujete mm, celý další tým, aby, který by motivoval členské státy, aby dělali alespoň minimum. Um, aby, um, co se týče látek, které um, eh, naši děti budou ještě spalovat. Další věci. Já osobně k těm zprávám nem, nemám příliš, co bych kritizoval, ale ty byly vypracovány jenom proto, že odpadová politika v minulosti, skládky a podobně nebyla v pořádku. Prostě nebyla řádná politika skládek, nemám pravidla. Takže to mi vždy dělalo starosti. Um, Moje, mým velkým přáním tedy bylo, eh, aby toto ano, do pořádku. Děkuji panu komisaři za vynikající prezentaci, za dobrou vůli a dobrý dojem, který udělal, ale potřebujeme min, ještě minimálně o 50 lidí víc. To řekl váš předchůdce, kteří by prověřili, to prověřili a hlavními pro- problémem není Juncker, ale členské státy, které si to nepřejí. Děkuji. děkuji pane předsedo, děkuji pane komisaři, protože jste mezi nás přišel za výměnu názorů, která je vždy obohacující. Jsem rád, že jste zmínil rok 2020 a strategii biodiverzity. Musím říct, že jsem v roce 2010 viděl selhání první této strategie a nechci si to zopakovat, eh, tuto zkušenost. Teď máme jenom ještě před čtyři roky a já už nejsem, možná jsem tedy přirozeným optimistou, ale mě by zajímal váš názor na několika věcech, možná ve tři, i na tři věci. Vy jste mluvil o invazivních druzích, myslím, že máme dobrou legislativu, ale ta legislativa musí být implementována efektivně a účinně. Já nemohu souhlasit e, z z důvody našich námitek, jak jste řekla, ale jedna otázka zůstává. My nabízíme spolupráci s parlamentem, která by bránila opakování situace v posledních let. Mm, tato spolupráce ze strany komise ještě nebyla plně využita. Za druhé, mě by zajímalo, co je nové ve eh, revizi směrnice o eh, habitatu a eh, tácích. Já nevím, zda má smysl tu směrnici revidovat, když ještě nebyla v mnoha členských zemích implementována. Můžete to vysvětlit? Poslední věc. To je trošku osobní. Když jste tady mm, e, byl minule, já jsem se ptal na e, lov ptáků na jaře na Maltě. To je tedy citlivé téma, ale IUCN Mezinárodní unie pro ochranu zvířat eh, dala jeden eh, z těchto druhů na červený seznam. Malta má výjimku lovu, ale pouze pokud eh, zohledňuje um, ochranný status těch ptáků, kteří jsou loveni. Takže Malta teďka porušuje nejenom rozhodnutí soudu, ale také směrnici ptácích roku 2009, což je hlavní eh, legislativa v eh, ochranu živočišných eh, druhů. Co k tomu řeknete? Využijete to, abyste podnikli nějaké kroky? Děkuji vám. Jsi já Julie Gerling. Děkuji a děkuji za tuto plnou prezentaci. Já jsem chtěla mluvit um, o kvalitě vzduchu, ale když ne, tak konkrétně o nejsi. E C. Mě zajímá ERA. R, A, mm, a jak to bude fungovat. My mluvíme o rámcové legislativě, jak to bude fungovat. Máme nyní řízení o porušení smlouvy v 16 členských zemích co týče úrovně prašnosti, soudní případ v jednom případě a žaloby eh, kvůli NO2, Británie, Portugalsko, Německo, Francie. To nejsou malé státy, jsou to vážné problémy ve velké členské státy porušují pravidla. Mě by zajímalo, jak to bude fungovat s těmi novými EIR, protože vy budete dělat s, zprávy o statusu. Jak to tedy bude možné zlepšit, aby mm, se, aby ty žaloby probíhaly rychleji, aby řízení pro porušení smlouvy mm, se rozběhla rychle. Mm, bude příležitost o to projednávat, než nastane to vlastní porušení, protože my se nacházíme v situaci, kde to je prakticky každodenní realita. A nejsme schopni přesvědčit členské státy, aby jednali. Takže mě by zajímalo, jak si myslíte, že toto bude fungovat? Ehm, dále, vy jste mluvil o přírodním kapitálu, to je hezká fráze. Já jsem zastáncem ehm, ochrany ptáctva v EU. Hodně politiků v EU vlastně obha, obhajuje určitý, určité živočišné druhy. A mm, já jsem zvolila jeden druh ptáka, který eh, migruje přes, eh, nebo se stěhuje přes 11 států a mm, EU. V jednom případě nevím, zda se vůbec ta směr, příslušná směrnice v té zemi bere v úvahu. Nás by zajímalo, jak s tím refit, já jsem ráda, že se to odložilo, je o to velký zájem, ale kdy tedy budou výsledky? Toto je naprosto zásadně důležité. Pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel s svým podrobným prohlášením. Já mám tři otázky. První se týká obecně udržitelnosti když eh, finalizujeme cíle milénia OSN a začneme uvažovat o další fázi, tak globálně tedy jsme chápali, že snižování bíde ekonomický růst bude možný pouze, pokud, pokud to bude udržitelné. A tak jsme dospěli k těm udržitelným rozvojovým cílům. Současně minulý rok v Paříži jsme se dohodli k na nezvratným krokům k směrem k nízkokarbonové ekonomice. To znamená, že budoucí vývoj v EU by měl být udržitelný. Pouze udržitelný i vývoj nám přinese růst, který potřebujeme. Když se podívám na obecnou ne, politiky EU, jako je semestr nebo Junckerův investiční fond, tak tam chybí jedna věc a to je Eh, kritérium udržitelnosti. Mývali jsme tam řadu kritérií, ale už tam nejsou. Možná vy v tom můžete pomoci. Druhá otázka se týká biodiverzity. Vy jste eh, zveřejnil eh, střednědobou revizi minulý rok a to skutečně bylo zne... velmi vážné. Musíme jednat rychle, abychom dosáhli, dosáhli svých cílů. Ale od té doby je ticho. Co přesně navrhujete? zemědělství, lesnictví, rybolovu a podobně, aby eh, bylo dosahováno v budoucnu těch cílů. Biodiverzitě, eh, ten les biores, to je jediný prales, který máme stále v Evropě. Jak, eh, jaký je stav? Protože polská vláda plánuje, že tam začne kácet dříví. cirkulární ekonomice, oběhové ekonomice. Mm, vy jste se stanovil politickou eh, prioritu po stažení minulého balíčku, jak se zdá, tak tato eh, priorita už není eh, na programu, pak do roku 2015 měla být, funkční, měla být zařízení funkční, oběhová ekonomika je stále vysokou prioritou v komise. Můžete to potvrdit? Děkuji za GUE paní Konečná. Pane komisaři, eh, děkuji za to shrnutí, které jste nám tady předeslal. Eh, já bych chtěla se zastavit asi až téměř u toho závěru a to je to, že jsme od vás opět po dvou letech slyšeli, že se chcete soustředit na implementace směrnic, které jsou zde přijímány. Po dvou letech já nevidím žádný pokrok, se přiznám, v tom, jak jsou ty eh, směrnice implementovány v, česk- v členských státech. My tady přijímáme další a další nařízení a směrnice a přitom moc dobře víme, že ani ty stávající velmi často i z objektivních důvodů nejsou schopny členské státy v tak krátké době implementovat a velmi často uh, je to velká řada politických důvodů, které vedou k tomu, že nás prostě neposlouchají a my s tím nic neděláme. A já se přiznám, že bych byla radši, kdybychom si uměli vyčistit ten stůl, než abychom tady eh, navrhovali další a další legislativu a přitom moc dobře víme, že opět budou členské státy, které ji naplňovat nebudou. Konkrétně v čistotě ovzduší, tak jak o tom mluvila Julie, ale samozřejmě i my ve střední Evropě máme země, naštěstí to není Česká republika, které prostě znečišťují ovzduší, mají na to výjimky, e, ty výjimky postupně končí, přesto se nehodlají přizpůsobovat evropskému zákonodárství a jediný, kdo tím trpí, a to máte zcela jistě pravdu, jsou evropští občané, velmi často v těch e, sousedských státech, ale, ale nejsme s tím schopni vůbec nic dělat a bohužel nevidím ani žádnou reálnou aktivitu od komise, která by s tím něco dělat měla. Takže to je můj první dotaz. A druhý dotaz se týká věci, která tady dnes ještě nezazněla, ale vy to určitě sledujete, protože sledujete jednání našich výborů a to se týká palmového oleje. Eh, my jsme tady měli poměrně důležitou, eh, důležitý hearing ve věci palmového oleje a během toho hearingu padlo také to, že eh, pouhé emise z posledních požárů v Indonésii vzniklých z nedbalé těžby palmového oleje jsou srovnatelné s celoročními emisemi takového průmyslového kolosu, jako je Spolková republika Německo. Prosím vás, nesoustředíme se už konečně pouze na nás a na Evropu, ale pojďme si říct, co s tímto budeme opravdu reálně dělat, protože nic se neděje, my se blížíme katastrofě, my nejsme schopni účelně zareagovat a já bych se vás tedy chtěla zeptat, jestli chcete po vzoru zemí typu Francie a dalších, které se snaží palmový olej začít omezovat, minimálně ten, který vznikl na těchto uměle vypalovaných plantážích. Tak jestli se budete snažit po vzoru těchto zemí připravit nějakou společnou evropskou iniciativu či legislativu, která by mohla pomoci v tom, aby k tomu nedocházelo za prvé a za druhé, jak se u této konkrétní věci postavíte samozřejmě k biopalivům, protože tam končí většina palmového oleje a to je naše velké selhání. To znamená, vezmeme si z toho ponaučení a budeme se snažit eh, palmový olej omezovat. Děkuji. Pan Ozleng za zelené. Pane komisaři, děkuji. Um, my ehm, věříme, že musíme jít směrem ekologizace ekonomiky. Bohužel musíme střízlivě konstatovat, že ten cíl biodiverzity roku 2020 Ehm, nebude splněn všechny data, která jsou jasná. Ehm, jenom 60 ehm, druhů je ohrožených druhů, že se nedělá žádný pokrok. A když se podívám na reakci komise, když v roce 2020 zase selžeme, tak budeme naprosto nedůvěryhodní v této oblasti. Souvisí s zemědělskou politikou, máme mm, dvě, dva rozdílné směry. Někteří říkají, že chceme větší ekologizace na druhou stranu eh, stále intenzivnější agrární politiku. Ten proces eh, refit v agrární oblasti, neměli byste se na to mm, podílet jako ministr životního prostředí, eh, když, abych jde o ten cleaning, Mm, protože jinak se nám mm, zase nepodaří ty cíle splnit. Dále eh, aktuální diskuse o glyfosátech. Ehm, v Německu eh, se říká, že glyfosát má obrovský dopad na biodiverzitu, že zabíjí všechny zelené rostliny. Proč eh, mm, z vaší strany v té diskuse nic není slyšet? Také není úplně jasné, kam dospějete nakonec procesem Refit Natura 2020. Říkáte, že mm, jaký by měl být výsledek vašich kontrol, už to nebude horší tedy, ale že, ale jaký je cíl? Mm, chcete předložit něco lepšího, a nebo že to nemá smysl, že je to třeba úplně přepracovat. Předposlední otázka. Realizace mnoha nařízení, včetně těch o hnojivech, ehm, tady v podstatě chodíme stále dokola. V Německu to už leta není přepracováno, komise to leta požaduje, aby se to nově předložilo, kdy konečně ten proces skončí necháváme Německu tolik času na neimplementaci právě eh, s touto rámcovou směrnicí o vodě, s, s nařízením o hnojivech. Dále, co se týče um, případu porušování smlouvy žalob, um, že eh, eh, říkáte, že chcete, aby eh, ekologické organizace měly přístup k soudu. Proč proto něco, k soudům, proč proto, proto něco neuděláte? Děkuji. Nyní pan Fronte za PP, EFDD. E e Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, já se budu soustředit na otázku lesů. Evropská unie zakazuje dovoz dřeva a výrobku ze dřeva z nelegální těžby. Hospodářské subjekty a dovozci mají povinnost kontrolovat tyto výrobky, ale bohužel tato opatření jsou nedostatečná. V Evropě je velké množství nelegálního dřeva, které eh, obíhá na trhu. Global Witness a Greenpeace eh, poukazují na nedostatek sankcí a zcela zjevně se to potom odráží na stavu eh, lesů ve světě, zvláště tropických lesů, kde eh, dřevo je také, eh, nebo stromy jsou také káceny kvůli získávání nových plodin, jako je palmový olej nebo soja tyto produkty potom jsou vyváženy například do Francie nebo do Spojeného království a odhaduje se, že eh, tyto výrobky mají ekvivalent zhruba 6 miliard eur a pocházejí z oblastí, eh, kde dochází právě k nelegální ehm, odlesňování. A EU by si měla něco dělat. Celosvětově ten obrat eh, se ehm, pohybuje až ke 100 miliardám eur pro tyto výrobky, které jsou eh, z lesů, které byly nezákonně poraženy a představuje to zhruba 30 emisí CO2. Je tedy třeba důsledně aplikovat pravidla ve všech zemích EU a je samozřejmě také nezbytné, aby byla také dodržována pařížská úmluva jak zabránit dovozu výrobků, které pocházejí z nezákonně vytěžného dřeva. Děkuji a než dám slovo panu komisaři, chci připomenout, že máme ještě 12 žádostí o slovo a proto požádám pana komisaře, aby se snažil eh, zestručnit své odpovědi, aby se dostalo i na další. Děkuji, Giovanni. Možná mm, před mé odpovědi se někdy budou překrývat. Nejprve bych chtěl, ale poděkovat Karlu Heinzovi Florencovi za jeho neutuchající podporu. Začal bych velice důležitou otázkou. Karl hovořil o odpadu a odpadovém hospodářství a naší politice a o tom, že potřebujeme členským státům pomoci při dosahování výsledků v odpadovém hospodářství. Eh, my jsme vytyčili cíle, nebo máme v úmyslu vytyčit cíle v oblasti odpadového hospodářství. To se netýká jenom dohledu nad eh, dodržováním práva, ale chceme také členským státům pomáhat zlepšovat jejich výkonnost v této oblasti, protože nakonec právě samotné členské státy budou eh, z toho těžit ekologicky i ekonomicky. Jak jim pomáháme? Chceme eh, vytvářet systém včasného varování, v němž bychom mohli velice rychle zjistit případné nedostatky, abychom mohli podniknout eh, kroky už v brzké fázi. Snažíme se také členským státům poskytovat technické odborné poradenství v oblasti nejlepších postupů, v oblastech, do kterých by měli investovat a podobně. Kromě tohoto odborného poradenství také dáváme k dispozici finanční eh, prostředky, finanční pomoc především prostřednictvím Horizon 2020, EIP, EAP, strukturálních fondů a podobně. Celkem bude k dispozici asi 5,5 miliardy eur, které budou využity pouze na projekty odpadového hospodářství a to až do roku 2020. Samozřejmě je třeba postupovat velice opatrně. Je třeba, eh, aby tyto finance nebyly využívány na nižších úrovních odpadové eh, hierarchii. Chceme se eh, snaže vlastně odvrátit od spalování a skládek, i když samozřejmě se o tom bude ještě diskutovat případ od případu. Některé členské státy ještě nezačaly, to je pravda, a to platí ve všech oblastech, ve všech odvětvích. Bohužel máme 28 členských států a přestože máme stejné právní předpisy, stejné cíle, je tady 28 států, které se ubírají 28 eh, různými tempy. A eh, my musíme potom eh, samozřejmě v některých případech používat metodu cukru a v některých případech metodu byče. Je třeba podporovat, ale také více tlačit. Pan Poc hovořil o invazivních nepůvodních druzích. A jak všichni víte, my jsme vytvořili seznam invazivních nepůvodních druhů, eh, které eh, jsou v zájmu Unie a jsou tam vlastně tři typy intervencí. Eh, je, je tam vlastně nevím, rychlé vymicování, případně včasná reakce na přítomnost těchto druhů. První seznam dostal nebo velice pozitivní stanovisko od výboru IAS v prosince loňského roku. Nicméně nebyl přijat, protože, jak víte, Evropský parlament předložil námitku eh, v tom smyslu, že komise překročila své prováděcí pravomoci. Parlament také kritizoval některé druhy, které se objevily na tomto seznamu Nicméně mezi tím komise ve spolupráci s členskými státy již e, začaly pracovat na aktualizaci seznamu. Chtěla bych říci, že ten seznam byl vytvořen na základě vědeckého přístupu, splňuje e, nařízení IAS a my se budeme snažit e, udržovat tento systém aktualizovat aktuální. Pokud jde o ten eh, jarní lov na Maltě, ano, mě to také znepokojuje a já jsem požádal své eh, útvary, aby přijali kroky maltské úřady, už byly eh, požádány o odpověď na určité otázky a mají desetidenní lhůtu na odpověď. Takže tak, jako jsem jednal v otázce lovu ptáctva na Maltě už dříve, budu jednat znovu i v tomto případě. Je třeba samozřejmě posoudit, zda ta výjimka, kterou využívá maltská vláda, je v souladu se směrnicí o ptactvu nebo ne. Pokud jde o um, takzvaný fitness check, tedy kontrolu vhodnosti nebo účelnosti, tam abych asi odpověděl i eh, na otázku Julie, která hovořila o biodiverzitě. Ehm, především musím říci, že pokud jde o kontrolu vhodnosti a účelnosti, eh, komise eh, postupuje jako obvykle. Komise nadále zkoumá, vyšetřuje případná porušení práva a podobně. Nemohu hovořit zatím o závěrech. Ty závěry eh, připravují eh, vlastně konzultanti. Jsou to jakoby názory, které nejsou závazné a ukazuje se, že je třeba posílit implementaci. Máme tedy eh, ukazatele, že nemusíme eh, provádět eh, fitness check u těch směrnic o přírodě, ale je třeba posílit implementaci, provádění. Titíž lidé, kteří nechtějí otevírat a zlepšovat eh, směrnice o biodiverzitě nebo o ptactvu, budou pak ti stejní, kteří kritizují, že neplníme naše cíle v roce 2020. To znamená, ať uděláme cokoliv, ať už to otevřeme nebo neotevřeme, budeme vždy potřebovat další e, snahy při dosahování cílu do roku 2020. E, můžu samozřejmě se odkázat na zprávy o e, biodiverzitě, o mm, směrnici Nature, v zásadě v těchto průběžných zprávách se říká, ano, bylo dosaženo určitého pokroku, nicméně jsou zcela jasné projevy toho, že cíle se nepodaří do roku 2020 splnit. Potom ty zprávy, které přijdou po roce 2020, už nebudou zprávy průběžné, to už budou zprávy závěrečné o tom, zda jsme splnili své cíle nebo ne. Buď eh, tam se tedy řekne, ano, dopadlo to dobře, cíle jsme splnili, anebo naopak. Eh, já eh, pak tady někdo hovořil o zemědělství. Ano, to je další příklad. Všechny zprávy poukazují na zemědělství jako jednu z hlavních příčin úbytku biodiverzity. Můžeme s tím něco dělat? můžeme nějak ty programy nebo politiky eh, aktualizovat, posílit? O tom se mluví. Já možná se ještě k zemědělství dostanu. A když mluvím o zemědělství, nemám eh, na mysli zemědělství jako celek. Já mohu poukazovat pouze na některé špatné postupy v zemědělství, protože existují i dobré osvědčené postupy. Pokud jde o tu otázku kontroly eh, vhodnosti a účelnosti právních předpisů, to bylo samozřejmě velice rozsáhlá práce, shromažďovali jsme eh, různé eh, dotazníky, i jsme vyslali zjišťovací vlastně výjezdní mise do různých zemí a zaměřovali jsme se tedy na efektivitu, účinnost, e, soudržnost, e, přidanou e, hodnotu na úrovni EU a relevantnost těch jednotlivých právních textů. Dostali jsme přes půl milionu odpovědí, zhruba 550 tisíc odpovědí. Jak jsem už říkal v úvodu, je to mnohem více odpovědí, než kolik se třeba schromáždilo u TTIPu. A ty první závěry se projednaly v listopadu v Bruselu. Eh, dále návrh eh, konzultační zprávy jsme dostali v únoru a závěry komise by měly eh, přijít na počátku června tohoto roku. No a potom komise samozřejmě navrhne návazná opatření. Julie také hovořila o ptácích v Spojeném království. Už jsme spolu o tom mluvili i individuálně. Ano, lovci zabíjejí ptáci, eh, ptáky, pardon, ale eh, chybné postupy v zemědělství, používání hnojiv, pesticidů, změny klimatu, to všechno jsou další faktory, které Mm, přispívají k úmrtím ptáků a málo se o tom mluví. Já si myslím, že bychom měli diskutovat o všech těchto aspektech a pak třeba bude možnost eh, s tím něco dělat, protože nakonec eh, náš hlavní cíl je stejný. Zachránit toto ptáctvo a zachránit naši biodiverzitu. Pan Gerbranty hovořil o udržitelnosti, já plně souhlasím když eh, mluvíme obecně o naší práci, tak hodně se do toho promítají právě ty mm, cíle udržitelného rozvoje, eh, o hospodářství, které se opírá o místní eh, podniky, místní produkci. My se na to zaměřujeme třeba i v oblasti zprávy oceánů protože jedna věc, když se mluví o změnách klimatu a o nízkouhlíkovém hospodářství, tak se jenom málo mluví o příspěvku našich oceánů eh, v této eh, věci. A eh, oceány se dokonce neprojednávaly ani na COP21 a přitom víme, že Oceány jsou vlastně největším prostorem, které je schopen pohltit uhlík. Pokud jde o průběžný přeskum textu o biodiverzitě, ano, myslím, že tady potřebujeme hlavně potom konkrétní kroky po tom průběžném přeskumu, abychom dosáhli cílu na rok 2020. Samozřejmě existují různé relevantní postupy, eh, je to vlastně ta kontrola vhodnosti, přeskum politiky EU, jednání v rámci víceletého finančního rámce, provádění SDG, eh, což je velice důležité. Když mluvíme o těchto cílech udržitelného rozvoje, tak eh, my jsme se k ním nějak zavázali a je tedy teď třeba je také naplnit. Pokud jde o oběhové hospodářství, eh, Samozřejmě to stojí vysoko eh, mezi našimi prioritami, nejen mezi, mou, nepatří to jenom mezi mé priority, ale mezi priority celého kolegia. Eh, před několika týdny jeden náš místopředseda pan Katajnen tady myslím byl a hovořil právě o tom. Dále eh, lesy. Ano, samozřejmě nás to znepokojuje, nejen proto, že to je jedinečné místo eh, Natura 2000, to je ten vlastně les eh, v Polsku, takže Jane, já souhlasím s vašimi obavami. Ehm, komise by rozhodně chtěla zabránit nějakým nevratným škodám, jestliže to rozhodnutí, které bylo eh, přijato o navýšení těžby ehm, prošlo. Chceme zajistit, eh, aby to tak nenopadlo. Chceme, aby jakýkoliv zásah do lesa byl v souladu s evropskými právními předpisy. Už jsme e, zahájili projekt 28. dubna a teď eh, čekáme na odpovědi polských úřadů a na základě jejich odpovědi potom komise rozhodne o dalších krocích. Pan Gerbrandy také mluvil o ekodesignu a přípravě nového ekodesignu. Ty plány probíhají a jak víte, je to součást našeho pracovního programu. Dále k provádění směrnic, k implementaci. A ještě EIR, to bych taky chtěl zmínit. Co se nás týče, tak to je, myslím, velice dobrý nástroj, který nám umožní podpořit členské státy na základě toho, že budeme mít tedy zprávy pro konkrétní země v různých eh, oblastech. Máme takovéto specifické zprávy pro jednotlivé země v oblasti finanční, v oblasti ekonomické. A já jsem říkal, no tak a proč neděláme něco podobného eh, i v oblasti ekologie, kde by u každého členského státu eh, vznikl vlastně přehled jeho úspěchů, jeho výkonů a potom bychom mohli diskutovat s členskými státy o tom, kde jsou jejich problémy a jak můžeme eh, překonat ty nedostatky. Samozřejmě budeme parlament ovšem eh, informovat a chtěli bychom eh, mít vlastně dvouleté zprávy. Pokud jde palmový olej, to byla paní Konečná, omlouvám se za špatnou výslovnost, Eh, ano, jsem si vědom toho, že většina eh, poslanců se domnívá, že palmový olej by měl být zakázán kvůli odlesňování, které eh, způsobuje komise rozlišuje mezi jednotlivými druhy rostlinného oleje. Víme, že palmový Olej je důležitým zdrojem pracovních míst a příjmů v těch eh, produkujících zemích. Nicméně samozřejmě máme obavy, že to může ovlivnit stav některých druhů a přírodních eh, stanovišť. Myslíme si, že, nej, že nejvhodnější cestou je spolupracovat s těmi eh, producentskými zeměmi a snažit se o minimalizaci negativního dopadu a chceme podporovat třeba i finančně Eh, nebo nějakou technickou pomocí eh, udržitelnější výrobu. Mluvili jsme také o odlesňování. Komise neustále eh, uvažuje o tom, jak zlepšit naše opatření v oblasti odlesňování a poškozování lesů. K biorozmanitosti, to říkal pan Hausling, o tom už jsme mluvili, zemědělské politiky, ano, to, jsem, to mě velice zajímá a v této oblasti potřebuji eh, podporu vás všech, zvláště v souvislosti s blížícím se přeskumem eh, SZP. Nevím, jestli třeba ne, povím potom až ještě v dalším kole, až slyším další otázky. No. Děkuji vám. A teď si musíme uvědomit, že máme ještě 15 minut eh, a potřebujeme také čas na odpovědi pana komisaře. Musím tedy požádat všechny řečníky, aby se ptali velice krátce a začneme hned eh, Ivem Beletem. Děkuji, pane předsedo. Eh, já se omezím pouze na jednu otázku. Jsem tady před vámi, pane komisaři. Omezím se na jednu otázku. Vy jste hovořil o kvalitě ovzduší. A má otázka se týká eh, jemných částic, eh, konkrétně eh, vytápění domácností protože odhady z renomovaných institucí říkají, že 15 až 21 jemných částic pochází z vytápění domácností, zejména dřevem a uhlím. Všichni víme, že jste schválili kritéria ekodesignu pro místní vytápění, nicméně ta um, vstoupí v platnost v roce 2022. A mezi tím několik členských států už zavedlo přísnější požadavky a používají informační kampaně a finanční pobídky k tomu, aby přiměli lidi, aby e, vyměnili své kotle. Takže, pane komisaři, nemyslíte, že by byl dobrý nápad e, podpořit e, nákupy čistějších kotlů rychleji a nečekat až do roku 2021? A jaká iniciativa by mohla být podniknuta na evropské úrovni, aby byly nahrazeny a vyměněny ty velmi neudržitelné způsoby vytápění domácností založené na dřevu a uhlí? Děkuji. Děkuji, paní Bonafé. Děkuji, pane předsedo. Nejprve Pane komisaři, bych vám chtěla poděkovat za skvělou práci a také za spolupráci se mnou při práci na balíčku odpadů. Chtěla bych se zmínit o tomto tématu i nyní. 7. března komise představila návrh na Eh, revizi eh, legislativy o hnojivech, nařízení o hnojivech, eh, a to v kontextu objevového hospodářství a ekodesignu, který se spozdil. Nařízení o hnojivech, tedy nebo návrh takovéhoto nařízení je velkým krokem vpřed směrem k oběhovému hospodářství, aby se dal využívat organický odpad ke zlepšení kvality půdy. Podle mého názoru však tento návrh eh, dostatečně nepokrývá spojitost mezi biorozložitelnými umělými hmotami, na které se vztahují evropské standardy, a mezi možností používat tyto látky jako hnojiva. Vím, že to by tam mohlo být zahrnuto, že to navrhlo několik členských států a komise se tím zabývala, nicméně nakonec se rozhodla eh, to tam nedat do tohoto návrhu, ale spíše do návrhu o plastech pro rok 2017. Tak mě by zajímalo, jestli to tak tedy nakonec je a jaká přesně je strategie pro plasty, jaká je situace, kdy budeme moci začít pracovat na konkrétních návrzích. Já vím, že je to velice komplexní tematika, protože jenom 15% měli hmot se v současnosti recykluje. E, co tedy můžeme udělat pro to, abychom splnili e, recyklační cíle, které jsou stanovené tím novým balíčkem, abychom je mohli splnit včas? Děkuji. A nyní pan Hujtema. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Já mám jednu otázku eh, k směrnici o ptácích a habitatech a k té kontrole účelnosti této směrnice. Eh, jak víte, konala se velice populární konzultace, došlo přes 500 odpovědí. Eh, možná si ale uvědomujete, že mnoho z těchto odpovědí bylo zasláno prostřednictvím standardního formuláře, který se dal vyplnit na internetu a mnoho zájmových skupin eh, vedlo kampaně za to, aby lidé vyplňovali tyto formuláře a posílali je vám. Moje otázka tedy zní, eh, jak se stavíte k tomuto. Domníváte se, že vzhledem k tomu, že se posílali standardní formuláře, eh, mohlo dojít ke zkreslenému obrazu situace a jak to bude zohledněno při evaluaci doporučení? Protože opravdu doufám, že v tom doporučení bude dostatek prostoru pro nové inovace a pragmatická řešení. Děkuji. Děkuji. A teď pan eh, Gizeke. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, děkuji za obsáhlou zprávu a také za možnost Eh, debaty. Mně, eh, mně se se mm, týká, eh, mm, moje otázka se týká elektrorybolovu ve Severní moři, který je velmi sporný. My jsme mluvili v květnu s vašimi službami. Situace je taková, že v zemí je 84 licencí vydaných, v Německu pouhých 13. Podle in, našich informací ty licence byly vydány v Nizozemí z důvodu výzkumu jako pilotní projekt. V posledních roce mm, bylo řečeno, že evaluační zpráva bude k dispozici do léta, skutečnost 2015. Skutečnost je, že teď už je skoro léto 2016, zpráva stále není. E, mě by zajímalo, jaká je aktuální situace. Nedávno bylo v jednom odborném časopise v že výzkum eh, v této oblasti ještě ani nezačal v nizozemské eh, straně. A pak je pragmatická otázka, co se děje s těmi licencemi. Neměly by se vrátit? To by mě velmi zajímalo. Děkuji. Pan Grote? Děkuji. My jsme právě mm, diskutovali o tom, co všechno nefunguje E, co všechno není tak pozitivní. Často jsou ale věci i někdy až příliš úspěšné, když se podíváme e, mm, zemědělská situace v mé oblasti, především v Poríní, e, kde farmáři podepsali, se zavázali k ochraně příkonných, ochraně ptáctva, a nezasahovat do eh, přírody, ale eh, vzhledem k klimatickým změnám se všechno úplně změnilo počasí. Eh, to znamená, že tisíce těchto um, hous, tě, těchto druhů vlastně ničí příslušné životní prostředí a u zemědělců, zemědělci se dostávají do uh, velice obtížné situace, kde je ohrožena jejich existence samotná. Takže mě by zajímalo, zda by bylo možné najít nějaké flexibilní řešení, aby se tento problém vyřešil, aby je nebylo nutné ty divoké husy tedy ostřelovat, ale aby se nějak eh, přirozeným způsobem eh, eliminovali třeba odběrem, odebíráním vajec a podobně. Thank you very much. And now Mr. Eck. Pan Rajek, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za možnost této diskuse. Já mám dvě otázky. Jedna se týká tuti a dohody. No, to já jsem eh, zpravodajem a já mám otázku, že eh, ten amalgán mm, plomby z zubech, které Mm, považujete za pochybné, co se týče lidského zdraví? Další otázka souvisí se ztrátou biodiverzity. Um, jde o vytváření tedy pastvin, zajišťování globální produkce masa, což se ovšem projevuje negativně v jiných oblastech, například znečištění podzemních vod, exkrementy a podobně. Nedávno čínská vláda mm, zveřejnila ambiciozní cíl, což mě potěšilo, totiž spotřebu masa v Číně eh, snížit na 30 za 15 let aby udělali něco proti klimatickým změnám. A moje otázka je, kdy EU na ochranu životního prostředí přistoupí k redukci produkce masa. Kdy to dá na stůl, kdy... A nebo bude toto téma jako doposud tabu? Ehm, Evropa zůstane jaksi pro, zemí produkující maso. Děkuji, pan Lafronte. Co se týče dovozu mm, dřeva, já jsem um, čekávala odpověď Um, my jsme měli možnost se sejít v Katáni. Situace tam je velmi obtížná, jak pro rybolov, tak klimatické změny a podobně. Vzhledem k tomu jsme položili základy, abychom skutečně pochopili závažnost situace, což je v pořádku, ale co uděláme pro to, abychom byli schopni vrátit um, um, ty ryby zpátky, 90% druhů je um, příliš uh, loveno. Jak to budete řešit? Jaká opatření přejmete? Co uděláte pro ochranu uh, stavu ryb, rybích populací? Pani Mejo? Děkuji, mám i, se ještě chci vrátit eh, k jedné otázce. Děkuji za to, že jste mezi námi. Jde o to, Eh, již zmíněné téma GAP, eh, zemědělská politika, zemědělství, biodiverzita. 80 eh, jsou plochy zemědělské půdy a lesy. Musíme si položit otázku, co zlepšit v zemědělství, abychom naše Eh, no, cíle ochrany do roku, roku 2020, aby se tedy, abychom se tedy přiblížili. Jak vypadá fitness check SZP? My všichni víme, že greening je mm, jestli lék, který nefunguje. Já bych si přála, aby moje děti ještě zažili um, viděli, jak si růst uh, různé druhy a to bychom měli něco udělat. Děkuji. Vše, mis, předády. Já jsem chtěla mm, mm, zmínit jiný cíl, fitness check. Už bylo řečeno, že jsou různé, mm, padly různé otázky, připomínky Eh, podniků, které vám ani nebyly předány. Ehm, mm, dále různé oblasti, které jsou mm, zalesněné, které, které nelze obhospodařovat, protože tam jsou lesy. Ehm, já jsem z Overrise. Ehm, ty mm, lesy ovšem přírodu chrání. Mě by zajímalo, jaké řešení navrhujete. Minulý týden jsem viděla rozhodnutí k virusu Zika. Mě by zajímalo, máte nějaké kontakty na kolegy z těchto oblastí. Ne, nemám dostatečné informace. Myslím, že ty informace jsou jednostrané. Vy jste se vyslovil pro eh, zelenou ekonomiku a přitom se mm, dochází k stále většímu zastavování. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři za velice přesvědčivou prezentaci. Skutečné, skutečně je vidět, že chcete něčeho dosáhnout v té ekologické oblasti. V Evropě potřebujeme eh, takzvaně ekologický nebo zelený růst. A chceme, aby tady tento cíl byl naplněn a za tímto účelem potřebujeme také větší zapojení občanů, potřebujeme důvěru občanů, a s tím souvisí tedy ta angažovanost a důvěra. Chtěl bych v této souvislosti se zmínit také o jaderných eh, elektrárnách eh, a eh, o hospodářství s jaderným odpadem. A já si myslím, že je velice problematické podporovat jaderné programy. Do roku 2025 bychom měli přehodnotit eh, jaderné eh, plány, mělo by se to omezit. Na ale potřebujeme určité prostředky a zatím byla vyčleněna pouze polovina. Například v některé zemi mají 4 miliardy vyčleněny a potřebují 15 eh, miliard. Eh, je to problém i z hlediska přeshraničního, protože třeba eh, se jedná o jednu elektrárnu, která je 15 kilometrů za portugalskými hranicemi, ale samozřejmě jakýkoliv incident by ovlivnil stav půdy, eh, stav vody až do Lisabonu. Co si tedy o tom myslíte? Co si myslíte o jaderných elektrárnách? Protože to je věc, která má velký vliv na důvěru našich občanů. Děkuji. Děkuji. A nyní, pane komisaři, máte slovo na odpovědi. Děkuji. Takže vezmu to eh, po pořadě. Ano, vy jste mluvil o tom eh, nezákonně vytěženém dřevu. My se s tím snažíme bojovat, ale problém je, že často se poukazuje v této souvislosti na třetí země, ale máme tady i interní problémy uvnitř EU. A jak už jsem říkal, už jsme přijali eh, kroky vůči některým členským státům v této věci. Ivo hovořil o kvalitě ovzduší a o eh, jemných částicích. to, tento problém samozřejmě je výrazný v některých členských státech, neřekl bych v mnoha. Já jsem dva z nich navštívil a vedl jsem tam kvalitní a podrobné diskuse a to je právě věc, kde by EIR mohlo pomoci. To znamená, s konkrétními členskými státy bychom se zaměřili na jejich konkrétní problémy, které je trápí. Eh, dále, eh, pokud jde o hnojiva, Simone o tom mluvila, Simona Bonafé. Ano, myslím, že příspěvek přeskumu směrnice o hnojivech k oběhové ekonomice je určitě důležitý. Ano, také tady samozřejmě biorecyklace mohlo by dojít ke zlepšení stavu půdy, rozmanitosti půdy, ale také by to pomohlo například v omezování dosykatých hnojiv. Mluví se o tom, jak se bioodpady využívají pro e, hnojiva, mluví se v této souvislosti o bezpečnosti, kvalitě, značení a o tom, že dokud eh, tedy nedojde ke splnění všech požadavků, nebude možné takovéto přípravky prodávat v EU. Myslím, že i eh, směrnice o nitrátech by v tom mohla pomoci. Co se týče plastů, také, jak víte, v akčním plánu eh, uvádíme myšlenku, že by byla nějaká strategie pro plasty. V roce 2013 už vznikla zelená kniha o evropské strategii o odpadu z plastů. A pokud se nemýlím, také tady k tomu bylo usnesení Evropského parlamentu z vlastního podnětu. A to byl samozřejmě důležitý milník ve vytváření strategie a také to bylo, eh, mělo, mělo velkou odezvu. A v případném návrhu strategie také by se zohlednily reakce na tu zelenou knihu. Některé záležitosti již byly zapracovány do usnesení, které, některé z nich už plníme, například postupné eh, odbourávání eh, skládek, vysoký cíl v oblasti recyklace a podobně. Eh, dále, pokud jde o zákaz některých typů plastů ve strategii, byly zahájeny konzultační kroky Především se snažíme o biologickou rozložitelnost materiálů a doufejme, že po letní přestávce budeme mít výsledky konzultací a potom bychom to zapracovali do strategie. E, také často mluvím o oceánech, to samozřejmě souvisí e, s otázkou odpadu v mořích. Pan Hutěma hovořil o kontrole účelnosti a o tom, zda těch 550 tisíc reakcí je s reakcí skutečnou, nebo je zda je to 550 tisíc verzí jediného argumentu. Eh, tak eh, já myslím, že to především ukazuje zájem od 550 tisíc subjektů nebo osob, které vyplnili eh, tu odpověď. Byly to nejrůznější nevládní organizace, členské státy. Dostal jsem dopisy i od různých ministerstev, dopisy od zemědělců, lesníků, Eh, Nimrodů a musím říci, že skutečně všechno eh, ty, ty konzultační pracovníci zohlednili. Eh, dále pak tady byla otázka vlastně elektrorybolovu v Severním moři. To je téma, které nastolilo Nizozemsko. Používá se to právě v Severním moři, kdy se provádí rybolov elektrickým proudem. Je to e, nová technologie, která přináší určité pozitivní e, účinky, protože se omezuje množství těch vedlejších úlovků a především e, by to mohlo znamenat menší škody způsobené v mořích. Ale ještě nemáme obrázek úplný, ještě nemůžeme eh, přesně identifikovat všechno, co s tím souvisí, všechny ekologické dopady. Například se někdy objevil argument, že když táhnete ty dráty eh, s elektrickým proudem, tak když třeba ten nějaký druh eh, vlastně utrpí elektrický šok, ale není odloven, takže pak zůstane v tom moři, má třeba poškozenou páteř a podobně. Takže jsou tady i tyto argumenty a je třeba provést řádné vědecké eh, posouzení. Máme některé tedy lodě, které Eh, provádějí to, tento rybolov v rámci pětiletého pilotního, pilotního projektu a měli bychom mít průběžnou zprávu, eh, nebo měli jsme ji mít v polovině eh, minulého roku, ještě jsme ji nedostali a vyzvali jsme tedy Nězozemsko, aby nám poskytlo takovou průběžnou zprávu. Ale samozřejmě se nespoléháme jenom na tu průběžnou zprávu. Nedávno jsme provedli pět zjišťovacích misí do Belgie, Německa a Nizozemska, abychom zjistili, jak tyto státy eh, dohlížejí na tento typ rybolovu. Od té doby jsme také tyto státy požádali, aby provedli eh, určitá konkrétní kontrolní opatření. Budeme to samozřejmě nadále sledovat. Budeme sledovat nejen proces samotný, ale budeme sledovat také eh, vývoj rybolovu a jeho účinek na ekologii. Můj kolega a přítel Grote eh, mluvil o otázce důležité eh, pro všechny členské státy různě, v různých státech je to různé, to otázka například kormoránu, v rybolovu a podobně. A souhlasím s vámi v tom, že musíme najít vyvážené řešení. Někdy přecházíme do extrému, někdy prostě se zabýváme eh, husami, někdy se eh, eh, nezabýváme jinými druhy, ale musíme se snažit o tu vyváženost v přírodě. A o, třeba i když se podíváme na Naturu 2000, na místa, která spadají pod Naturu 2000, tak eh, tam eh, jsme zaznamenali velký pokrok. Pokud eh, se díváme na jiná místa, která nejsou takto zpravována podle Natura 2000, tak je to úplně jiná věc. Já samozřejmě prosím, abychom nejen identifikovali ta místa v rámci Natura 2000, ale abychom je také řádně zpravovali. Pan Ek mluvil o rtuti. Ano, ratifikace úmluvy z Minamata bude eh, prospěšná pro všechny z ekologického pohledu. EU a 26 členských států podepsali úmluvu spolu s dalšími asi 100 státy v říjnu 2014, aby ta eh, úmluva nabydla, nabyla účinnosti, potřebuje 50 ratifikací a doufejme, že tato hranice eh, bude brzy eh, splněna. V Evropě máme eh, politiku pro oblast rtuti velice rozvinutou, nicméně naši občané stále v některých případech jsou vystaveny působení rtuti. Návrh je tedy eh, nařízení eh, spoluzákonodárců tak, eh, aby evropské právní předpisy se daly do souladu s úmluvou a potom navrhnout, aby Evropská komise ratifikovala úmluvu také jako subjekt. Pokud jde o rybolov ve středozemním moři, my jsme absolvovali eh, jednání v Katany, myslím, že to bylo úspěšné jednání. Eh, pro ty, kteří o tom neví, víme, že ve Středomoří eh, panuje úplný chaos, pokud jde o rybolov. Je tam zhruba devět populací, kde je ten rybolov příliš vysoký. Problém je, že středozemní moře vlastně eh, patří eh, eh, částečně členským státům na severu a částečně nečlenským státům na jihu, tedy hlavně zemím ze severní Afriky. Možná to může být také omluva, protože Jednak tady jsou věci, které řeší členské státy samotné, ale ty rozhovory jsou někdy problematické, takže tu otázku středozemního moře musíme eh, tedy řešit z národní úrovně, z eh, evropské úrovně, ale také z regionální úrovně. A ta opatření, o nichž jsme diskutovali v Katánii, jsou taková, že nejprve eh, členské státy to projednají mezi sebou a vlastně přitom se ptáme na tři věci. Za prvé, uznáváme alespoň existenci toho problému ve středozemním moři? Odpověď té katany byla ano ze všech stran. Druhá otázka, pokud uznáváme existenci problému, mě, dohodneme se také na tom, že je třeba s tím něco dělat. Opět odpověď byla kladná. No a za třetí, co s tím tedy konkrétně uděláme, jaká budou ta opatření. Tam jsme se samozřejmě zarazili po té druhé otázce, protože pak bychom také měli zapojit ty nečlenské státy. Já už jsem jednal eh, s Tureckem, s Tuniskem, byl jsem už v Alžírsku. V Alžírsku jsem zaznamenal pozitivní reakce. No a doufejme, že se tedy připojí. Eh, kromě těch zemí ve středozemním oblasti eh, také jednáme vlastně s eh, generálním ředitelstvím pro příslušnou oblast. Mm, pak tady byla otázka paní Melior o rozmanitosti. Já vím, že samozřejmě se nejedná jenom o biodiverzitu. Naše zpráva o stavu životního prostředí, o stavu přírody, průběžná zpráva mluví o zemědělství tak eh, o zemědělství se mluví v souvislosti s vodou, vzduchem, půdou a různými druhy. Já věřím, že zemědělci budou součástí řešení. Proč? Protože udržitelnější zemědělství je prospěšné i pro zemědělce samotné. Já už jsem absolvoval setkání loni to bylo vlastně zemědělské forum, mluvil jsem tam velice otevřeně. Samozřejmě všichni zemědělci eh, chtějí raději takové postupy, eh, které jsou dobré a zároveň přinášejí zisk, protože v konečném důsledku když ty jejich eh, postupy jsou špatné, tak se to může obrátit proti nim, protože se znečišťuje půda, voda, ovzduší a to jsou samozřejmě takové tři složky, eh, které využívají zemědělci. Ano, chci hovořit se zemědělci, hovořím s nimi, ale můj přístup je takový, že se je snažím podporovat a snažím se, aby byly součástí řešení. Nakonec eh, oni vlastně mohou být velice dobrými strážci biologické rozmanitosti. A pokud to dělají eh, na své náklady, tak možná proč ne by mohly být kompenzováni. Pokud jde o otázku pana Šerejra eh, a, a eh, ztrátu biodiverzity v oblastech Natura 2000, jak už jsem říkal, nestačí jenom označit, vyznačit ty, ta místa, ty oblasti Natura 2000, je třeba je také řádně spravovat. Často se mluví o e, těchto prostorách hlavně na souši, ale nezapomínejme, že také máme cíle pro, ob, pro námořní oblasti Natura 2000. Samozřejmě na souši už jsme udělali velký pokrok, ale na moři e, jsme dosáhli pouze 4% úspěchu. Eh, takže třeba u, na souši eh, je třeba tlačit na lepší eh, řízení, na mořích je třeba tlačit vůbec na to, aby takové oblasti byly identifikovány. Pan Zorín hovořil o tom, že je třeba spolupracovat s občany, zvláště pokud jde o zelený růst a pokud jde o jadernou energetiku, já vím, že to je věc, která se neustále diskutuje to je v souvislosti s energetickou unii eh, o úloze některých konkrétních jaderných elektráren, ale co se mě týče, já se vždy eh, snažím o prosazování obnovitelných zdrojů. Z hlediska udržitelnosti je to podle mě jediná cesta ku předu. A když se mluví o dopravě, ano, někteří možná mohou eh, zvažovat vylepšení eh, spalovacích motorů a já říkám, zapomeňme na spalovací motory a zaměřme se spíše na takové technologie, které produkují nula emisí. Eh, také často připomínám ty oceány, protože když se hovoří o obnovitelných zdrojích, tak hodně se soustředíme na sluneční a větrnou energii, ale vlastně Eh, u oceánu, to je vlastně přílivová energetika, energetika, která těží z teplotních rozdílů. O tom všem jsme již diskutovali. Myslím, že někdo se ještě ptal na přístup ke spravedlnosti. Komise se rozhodla pro výkladové pokyny spíše než pro směrnici. Myslíme si, že to je rychlejší, protože tyto pokyny můžeme připravit ještě do konce roku 2016. Zákon o, o e, přístupu mm, k soudu vlastně souvisí i s judikaturou. Ty pokyny budou e, mít vysvětlovací povahu a budou vysvětlovat rozsudky soudního dvora, podporovat jejich zavedení v členských státech. Pokud jde o glyfosáty, které se používají v pesticidech, schválení eh, používání glyfosátů končí 30. června tohoto roku. Komise, to, za to mě asi nepochválíte, ale komise eh, navrhla obnovit toto povolení, ale ještě diskutujeme o schválení. Důvod je takový, že posouzení rizik provedené FK eh, s přihlédnutím k posouzení Světové zdravotnické organizace říká, že úplný zákaz není odůvodněný, protože eh, máme přítná schvalovací kritéria v právních předpisech EU a ta byla splněna. Je to věc, kterou vyhodnocuje výbor pro posuzování rizik FK A myslím, že to je asi všechno. Pokud jsem na něco zapomněl a um, chcete písemnou odpověď, tak uh, mi dejte vědět. Voorzitter, mijn vraag over uh, de, de SICA-resolutie en de gevolgen. Pane předsedo, eh, já bych se chtěla zeptat na usnesení o viru Zika eh, a na to, jak s ním budete zacházet a jak můžeme proti viru Zika bojovat. Jde například o stojaté vody a eh, jejich následky. O to, s ním bychom měli něco udělat. Ono to není v kompetenci tohoto komisaře, to patří do DG Sante. Ano, pane předsedo, nicméně stojaté vody a e, zpracovávání Natura 2000, to s tím přece souvisí, protože je, je to stejné jako v případě malárie po druhé světové válce. E, musíme se o problematiku stojatých vod starat, jinak to dopadne špatně. Ano, e, já s vámi souhlasím. Já neříkám, že se mě to netýká. Samozřejmě týká se mě to tak, jako se to týká každého pokud máme nějaký způsob, jak zabránit šíření viru Zika, pak, jak říkáte, je to lepší zprávou našich vod. Komise je v této oblasti velmi proaktivní. Pro každý členský stát eh, jsme diskutovali detailně o zprávách o vodohospodářství a o plánech na zprávu povodí. A tam právě patří takováto preventivní opatření. Pak jsem ještě neodpověděl, myslím, na, či, na Čínu a jezení masa. Já bych velice rád odpověděl na rybolov také. Ano, já myslím, že musíme poděkovat komisaři Velovi za to, že k nám dnes přišel Děkuji za e, aktivní spolupráci a e, za jeho odpovědi na naše e, otázky. Děkuji, pane komisaři. A za minutu můžeme pokračovat s naší schůzí. Abychom dali panu komisaři možnost odejít ze sálu. Pak máme na programu ještě mnoho bodů. Děkuji a děkuji za vaši podporu. Now we can uh, continue. Tak teď můžeme pokračovat s naší schůzí a sice bodem 5 našeho pořadu jednání. Jde o informace o probíhajících meziinstitucionálních jednáních o eh, emisních limitech, o oficiálních kontrolách, lékařských přístrojích a o NEC k emisním limitům. Evropský parlament a rada dosáhly předběžné dohody na posledním trialogu 6. dubna. Tato schůze umožnila spoluzákonodárcům stanovit která sekundární legislativa eh, má být aplikována. Souhlasili se o aktech přenesené pravomoci ohledně ustanovení týkajících se testování a monitorování emisí. Evropský parlament přijal požadavky Rady na konkrétní výjimky pro motory eh, instalované na eh, kombajnech a sněžných frézách. Definice trvání možnosti nahrazení určité kategorii motorů umožnila eh, všem stranám uzavřít vyjednávání pozitivně. Eh, hlasování o dohodnutém textu je naplánováno na příští schůzi Envy 26. dubna. Dále k oficiálním kontrolám. Šestý trialog se konal 5. dubna. Vyjednací týmy dokončily diskuzi o politických eh, aspektech článků o kontrole importu a zabývali se problémem oficiální certifikace a referenčních laboratoří a center. E, k tomuto bylo poskytnuto mnoho vysvětlení. E, diskuze se vedly v konstruktivní atmosféře a podařilo se najít kompromis pro většinu politických otázek. Sedmý trialog se bude konat zítra k lékařským přístrojům a přístrojům in vitro diagnostiky. E, osmý trialog k, medic- k lékařským a in vitro přístrojům se konal 7. dubna. Po úspěšném uzavření mnoha e, důležitých otázek na sedmém trialogu dosáhly vyjednávající strany dalšího pokroku. Návrhy Koreperu z 23. března e, uzavřely dohodu o pojištění odpovědnosti, e, dále akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty a také klasifikační pravidla 6, 19 a 21. Komise předložila několik návrhů ještě před trialogem o reprocesování a e, vy a přeskum vysoce riskantních přístrojů IVD. Obojí bude muset být přeskoumáno radou a přidáno na program devátého trialogu. Stále ještě zbývá několik otázek ohledně IVD, jako jsou některé otázky eh, kapitoly 6, pravidla pro eh, lékařské předpisy, klasifikační pravidla 1, 4, 5 a eh, testování, u kterých parlament zaslal požadavky ještě před trialogem. To vše bude znovu předmětem jednání na dalším trialogu 11. května ve Štrasburku. Dále k NEC. Druhý trialog o směrnici NEC se konal v pondělí 4. dubna. Během tohoto trialogu spoluzákonodárci učinili pokrok v dohodě o méně kontroverzních tématech u několika článků a u ustanovení o Fondu čistého ovzduší a Evropského fóra čistého ovzduší. Kromě toho se diskutovalo o důležitých politických otázkách, včetně přílohy 2, což jsou národní závazky ke snižování emisí a dále o flexibilitě a o metodologii metanu. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu našeho programu, kterým je zpráva Evropské komise, Evropskému parlamentu a radě o potravinách a e, potravinářských přísadách zpracovaných ionizačním zářením v roce 2014. E, máme tu pana Tevenarda z hygienického oddělení e, DG Sante, kterému okamžitě dáme slovo abychom si mohli vyslechnout vysvětlení této zprávy. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Takže tento bod se týká zprávy, kterou komise zveřejňuje každý rok. Týká se to mm, činnosti kontrolních orgánů v členských státech ohledně autorizovaných eh, Eh, ozařoven, které tedy mohou provádět eh, to ošetřování ionizujícím zářením a dále se ta zpráva týká kontroly těchto výrobků po jejich uvedení na trh. Eh, zpráva připomíná seznam členských států, v nichž existuje takovéto zařízení, je jich celkem 13, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Estonsko, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Spojené království. Kromě toho Norsko má také jednu takovouto ozařovnu. Objem takto ošetřených eh, produktů byl 5500 tun, což je méně než předchozí rok. Došlo k poklesu zhruba o 20 o pětinu oproti roku 2013. A toto ošetření umožňuje především zničit některé patogenní parazity a také omezit eh, třeba zahnívání eh, ovoce. Eh, dotčené výrobky v celé Evropě ten text umožnil harmonizaci některých typů výrobků. To jsou sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochuzovací přípravky. Navíc sedm členských států také mají národní povolení pro některé další výrobky na svém území. Jedná se o Belgii, Českou republiku, Francii, Itálii, Nizozemsko, Polsko a Spojené království u těchto mm, eh, výrobků potom bychom našli zeleninu, ovece, ovoce, maso, žabí stehínka, drůbeží droby například. Eh, ty eh, výrobky, které jsou takto v Evropě ošetřované, jsou především žabí stehínka. Ta představují 55 všech potravin takto ošetřovaných na druhém místě Eh, zhruba 16 to jsou drůbeží droby. Na třetím místě to eh, jsou sušené aromatické byliny a jiné koření. Jsou eh, v Evropě dva hlavní hospodářské subjekty, nebo dva hlavní subjekty, které to dělají Belgie a Nizozemsko. Sami o sobě představují 85 těchto postupů přičemž Belgie má zhruba 60 a Nizozemsko 25 Na třetím místě potom je Francie, ale tam má jenom asi 8 v roce 2014 se provedlo necelých 6 000 testů v členských státech zhruba 98 pozitivních výsledků, 1 odmítnutí a 1 kde to nebylo možné úplně zjistit kvůli použité metodě. Tyto testy se týkaly výrobků uváděných na trh. Když byl eh, nějaký problém, tak to mohlo být kvůli značení. To znamená, že ty povinné štítky nebyly úplně jasné. Pak eh, mohl být problém, že to ošetření nebylo provedeno v eh, autorizované ošetř, eh, ozařovně a to potom vede ke stažení z trhu s výjemkou takového značení, kde ten hospodářský subjekt si může vybrat, zda změní ten štítek, anebo zda zboží zlikviduje. Pokud jde o ty provedené kontroly, Německu eh, se hodně provádí kontroly, zhruba o, po, u poloviny, eh, nebo zhruba polovina celkem z testovaných výrobků byla testována právě v Německu. Pak se hodně kontroluje v Itálii a v Nizozemsku. Tyto členské státy, tyto tři dohromady představují zhruba 70 provedených kontrol v roce 2014. Takový je tedy zhruba souhrn této zprávy a teď možná vám nechám slovo, abyste mohli případně položit otázky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní požádám kolegy, zda někdo má otázku. Pan Rusnej. Děkuji. O tomto tématu se tak příliš nemluví, ale u toho ionizujícího záření existuje rozpětí, eh, které o eh, kterém už musí být spotřebitel informován. Některé členské státy jmenovali důvody, které nejsou pochopitelné, proč nejsou kontroly, jako nedostatečné zdroje, nedostatek specializovaných laboratoří. A ní také není um, tedy spotřebitel informován a ve zprávě nejsou informace o dovozech a vývozech. Pak konkrétní otázky. Existuje souvislost mezi ozářením a eh, rezistenci na antibiotika? To je téma, které dalo na pořad nizozemské předsednictví. Může o záření vést k rezistentním bateriím, pokud ano, jsou přijímány opatření, jak často se probíhají kontroly zařování potravin. Pak, mm, co tedy podnikne komise na to, aby to korigovala? Ehm, předloží lepší zprávu. Není možné, aby z té zprávy nebyl vyvozen žádný, žádný závěr. Děkuji. Nějaké další otázky? Tak dáme slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Tak my nemáme údaje o dovozech a vývozech, protože to eh, není informace, které by komise měla dostávat, takže tyto informace nemáme. Pokud jde o odolnosti na antibiotika nebo na antimikrobiální látky, upřímně řečeno to nevím. Pokud vím, tak ozařování vlastně likviduje ty zárodečné eh, buňky a musel bych se na to eh, podívat podrobněji, abych zjistil, zda eh, může vzniknout odolnost vůči takovému typu ošetřování. Já o tom pochybuji, ale zkusím to eh, ještě zjistit. Pokud jde to o to Bird's Eye View, tak komise dělá zprávu každý rok. Je to zpráva hodně faktická, to je pravda myslíme se nad tím, zda by bylo možné vlastně formulovat nějaké závěry a e, zamyslet se i nad tím, zda nějak upravit tuto regulaci, tuto právní úpravu, která je již několik let stará. Nicméně už máme tedy údaje za rok 2015 a potom tedy uvidíme. Pokusíme se vytvořit dokument, který bude e, možná z tohoto hlediska lépe připraven do budoucna. Děkuji. Thank you very much. If there are no other questions... Děkuji, pokud nejsou žádné další otázky, můžeme uzavřít tento bod a přejít k bodu dalšímu. K tomuto bodu tu ještě nemáme zástupce komise, jak se zdá. V tom případě si teď uděláme přestávku a počkáme na komisi. Okay. Okay, dear colleagues. Tak, eh, vážení kolegové, můžeme ukončit schůzi výboru a začneme zítra, jako obvykle, v 10.30 po schůzi koordinátoru. Děkuji a uvidíme se zítra.